Dobré odpoledne, kolegové. Další na bod pořadu jednání jsou otázky k ústnímu zodpovězení komisi. První otázka pana eh, Papastankose eh, k paní komisařce eh, Georgieve humanitární pomoc zemím severní Afriky. Máte slovo, paní komisařko. Děkuji, paní předsedající. Komise přijala um, rozhodnutí, mimořádné rozhodnutí no, 25. února, týká 103 milionů eur, která budou okamžitě dána k dispozici První významný finanční příspěvek, který byl dán k dispozici, pak to bylo zvýšeno na 30 eh, milionů eur 3. března eh, z hlediska zvyšujících se potřeb a pak ještě 6 milionů eur eh, v rámci rozpočtu pro ochranu občanů a pomoc ze strany členských států. Humanitární pomoc Evropské unie je implementována eh, prostřednictvím partnerů, eh, například ECHO, případně pomocí členských států, což mobilizuje a koordinuje eh, mechanismus ochrany, civilní ochrany, což znamená pomoc jednak těm, kteří prchají z Libie do Tunézie, do Alžíru a do Egypta a repatriace občanů do jejich eh, mateřské země, ochrana občanů se statusem uprchlíka, kteří se nemohou vrátit do své země, například nemají zemi, do níž se mohou vrátit. Rovněž ochrana Libijců, kteří prchají z Libie a e, rovněž mimořádné prostředky pro pomoc. Uvnitř je finance pro lékařské prostředky, chirurgické jednotky, zdravotnická střediska podle potřeb tak, jak se různé oblasti v Libii stávají přístupnými, protože víme, že celé území přístupno není. V současné době e, můžeme e, působit v západní části, kterou ovládají rebelové, eh, v rámci části, kterou ovládá Kadafi, no, možné není. Politika týkající se eh, zahraniční eh, byla přijata 8. března partnerství s Jižním středomořím v oblasti budování zájemných vztahů. V současné době se samozřejmě to jižní partnerství mění. Z dynamického hlediska mobilizujeme rovněž zdroje, jimiž budeme podporovat Itálii a jiné členské státy, u nichž dojde k významným migračním tokům ze severní Afriky, pokud tedy se to stane. V rámci toho bude operativní pomoc, finanční systémy, společná operace Frontex Hermes 11. Ta byla spuštěna 11. února ve spolupráci s příslušnými členskými státy a e, vše pozorně sledujeme, připravujeme se na různé scénáře, případně posílení této operace u Frontexu, tak abychom e, reagovali na nové toky. Jsme rovněž připraveni mobilizovat nové e, finanční prostředky, například z Fondu pro externí vnější hranice, a z Fondu pro uprchlíky. Tam to obnáší celkem 25 milionů eur. Velký počet členských států je připraven eh, k tomu, a my to vítáme, že nám poskytne specialisty v různých oblastech. Pokud to porovnáme se současným stavem, tak eh, Současné vojenské operace neměly vliv na humanitární situaci, protože vše bylo eh, vlastně spuštěno silami loajálnímu vůči Kadafimu a eh, my chceme poděkovat eh, OSN za koordinaci, ale ještě nemáme oficiální dohodu o nějaké humanitární ose na západě Libie. Děkuji. Já vám děkuji, paní komisařko, pane Papostamkomusi. Děkuji vám. Děkuji paní komisařce za její vyčerpávající odpověď. Co je na celé věci nejdůležitější, je to, aby Evropská unie poskytovala humanitární pomoc všem těmto zmíněným zemím. Je možné si také položit následující otázku. Do jaké míry se tato humanitární pomoc dostává do rukou těm zamýšleným příjemcům? A já bych chtěl zdůraznit eh, delikátní eh, otázky pro některé členské země, tedy například vývoz zemědělských produktů. Vidíme, kde máme <clears throat> konkurenci. Potom dochází k přílivu uprchlíků, ale kromě toho se také musíme potýkat s konkurencí, která přichází z jihu. Um, thank you. The, uh, first... Paní komisařka, Nejprve k účinnosti poskytované humanitární pomoci od začátku krize. Největší humanitární dopad je možné rozdělit na tři části. Za prvé, přesun migrujících pracovníků na hranice s Egyptem, s Alžírskem, Tuniskem a Nigerem. A tady naše pomoc byla velmi účinná. Po moři a e, letecky jsme přesunuli humanitární pomoc na ta místa, kde to bylo nejvíce potřeba, prostřednictvím humanitárních organizací, prostřednictvím orgánů OSN, ale také jsme nabídli prostředky pro repatriaci těchto bylo jich více než 200 tisíc eh, těchto pracovníků, abychom je přepravili. Za druhé, ve východní části Libie, kam máme přístup, jsme poskytli lékařskou pomoc, ale také jsme tam eh, zavedli preventivně potravinové sklady. Toto je oblast, která dováží 90 své spotřeby potravin, takže se je na to potřeba na to připravit. Na krizi, která by mohla přijít také, pomáháme subsárské Africe, například Čadu, který se ocitl ve velmi obtížné situaci. Vzhledem k tomu, že mnozí z těch žoldáků, které má eh, k dispozici Kadáfi, eh, pochází z Čadu. Není to určitě úplně pravda, ale Čad má obavy z toho, že se to může obrátit proti ním. Víme, že eh, humanitární potřeby existují i na území ovládaném Kadáfim a my jsme proto vyčlenili prostředky. A až tam budeme mít přístup, tak je uvolníme a už jsme o tom začali jednat s humanitárními organizacemi, aby byly připraveny. A k druhé části vaší otázky, přístup k trhům. To je v rámci iniciativy pro Jižní středomoří, o které jsem již hovořila. Jde o to nabídnout vyhlídku, lepší vyhlídky těmto zemím. A v tom smyslu, Chceme umožnit a usnadnit obchod jednak s Evropou, ale také usnadnit obchod mezi těmito státy v Jižním Středomoří. Ještě jedna dodatečná otázka od pana Balčutise. Paní komisařko, současná situace v severní Africe je velmi problematická. Financial Times zveřejnili články, kde se hovoří o tom, že členské státy EU repatriovali své státní příslušníky, ale mnoho z lidí, kteří tam zůstalo, je úplně bez lékařské pomoci. Například jsou to bulharští státní příslušníci a mě by zajímalo, co s tím budete dělat. Dovolte mi, abych uvedla, že evakuace evropských občanů byla úspěšná. Podařilo se nám skoordinovat úsilí členských států. Zavedli jsme monitorovací střediska, abychom eh, naši práci mohli co nejlépe koordinovat. A podařilo se nám tedy repatriovat eh, evropské občany velmi rychle z Libie. Po dokončení té evakuace tam zůstalo asi 200 lidí, kteří také usilovali o návrat a v tomto okamžiku si myslím, eh, už byli převezeni jedním ruským letadlem. Co se týče lékařské pomoci, samozřejmě s tím, jak jsme evakuovali evropské občany, tak to mělo nezamýšlený eh, účinek nebo dopad v tom, že mnoho z těch Evropanů poskytovali lékařské služby, někteří pracovali v libyském zdravotnictví. Bylo tam hodně zdravotních sester, ne tolik doktorů, ale, ale hodně zdravotních sester. A my teď děláme všechno proto, aby humanitární organizace, které se specializují na tuto lékařskou pomoc, poskytovaly péči Libijcům a osobám, které se v Libii nacházejí. Zase se to bude odvět od toho, jestli Kadáfi umožní přístup k těmto organizacím na západ Libie. Bohužel k tomu ještě nedošlo. Na východě země tam máme vlastní experty, kteří se teď vrátili ze zjišťovací mise a říkali, že přesně tam je spousta zraněných osob, kteří potřebují lékařskou péči, tak tam působí už řada organizací, které zvládají tu situaci na rozumné úrovni. Hovořím tedy o východu Libě. Bohužel tomu tak není eh, v městech, jako je Musorata, které jsou kontrolovány Kadáfím. Tam, jak asi víte, eh, se snaží pomoři dopravovat eh, lékařskou pomoc tak aby eh, se dostalo lidem, který potřebují. Děkuji. Teď se dostáváme k následující otázce pana Balčutise, která je určena paní Tamanaky, takže dáme komisařkám chvilku na to, aby se vystřídali a otázka se týká rozdílu v oblasti zdravotní péče ve členských státech. Paní komisařko, až budete připravená, tak máte slovo. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci. V souladu se smlouvou eh, kompetence u těchto záležitostí leží v rukou členských států. Evropská unie jedná tak, aby vše podpořila, koordinovala akce ze strany členských států v zájmu zlepšení lidského zdraví. Nicméně se komise zároveň domnívá, že všichni občané v celé Evropské unii by měli mít obecně přístup k zdravotní péči na nejvyšší možné úrovni. Proto přichází komise, komise s celou řadou iniciativ. Já velice ráda od odpovím na tu otázku, jež mě zde byla položena. V roce 2009 přijala komise sdělení, které se jmenuje Solidarita ve zdravotní oblasti a snižování nerovnosti. V tomto sdělení se zdůrazňuje potřeba překonat eh, ten stav, kdy ještě těch mnoho, eh, těch nerovností mnoho existuje a loni se komise pustila do E, takové akce se 14 členskými státy a v rámci takového rámcového zdravotního programu konkrétně přichází s iniciativami. Snažíme se rovněž zaměřit na metodu otevřené ko- koordinace v oblasti dlouhodobé péče a zdravotní péče a v tomto kontextu se členské státy zavázaly k plnění konkrétních cílů v rámci svých systémů státního zdravotnictví. Kvalita Zdravotní péče, přístup eh, k zdravotní péči a udržitelnost zdravotních služeb. Zároveň hovoříme o právech pacientů v přehraniční zdravotní péči, k tomu máme směrnici a tam budou mít občané Evropské unie přístup k informacím o eh, zdravotní péči, která je k dispozici v jiném sousedícím členském státě a nechat si to proplatit. Další věc, to je eh, to jsou finanční prostředky v rámci politice, politiky soudržnosti, například modernizace eh, infrastruktury v oblasti nemocnic, proškolování pracovníků v oblasti zdravotnictví. To může zlepšit eh, jednak přístup občanů ke zdravotnictví, zejména v těch nejchudších oblastech. Děkuji. Pane Balci, ty jsi? Děkuji, paní předsedající. Vážená paní komisařko, já jsem velice vděčný za takto komplexní odpověď, ale mý voliči se na mě často obracejí s otázkou. Hovoříme o lidech, kteří mají různé složité nemoci. Většinou se hovoří o péči, ale nejčastěji pak to zůstává na těch nejbližších rodinných příslušnících ti často nemohou vlastně chodit do práce a žijí v takové neurčité nebo neregulované situaci. Nedomníváte se, že v rámci harmonizace by se mělo hovořit i o sociální ochraně těch, jež o nemocné pečují? Počkejte možná, paní komisařko, můžete pak odpovědět na všechno najednou. Ještě máme pana Šuantice, Šuantise a paní Materu. Pane Šuantisi. Kyrie Pitrobe, Děkuji, paní komisařko. Vzhledem k tomu, že směrnice, která hovoří o uplatňování práv pacientů v přeshraniční péči, zatím ještě nevstoupila v platnost, tak bych se vás rád zeptal, zda od této chvíle bude mít pacient právo, když bude hledat eh, nebo tedy usilovat o poskytnutí této péče přes hranice. Bude mít právo na to získat očkodnění? Děkuji, paní Matera. Omlouvám se, já jsem se spletla, protože jsem chtěla položit jinou otázku, takže jsem se zvedla z ruku v nevhodný čas a znovu se tedy přihlásím později. Děkuji, až přijde paní Tykau, tak se můžete znovu přihlásit a já vám dám slovo. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Když hovoříme o koordinaci národních zdravotnických programů, musíme si připomenout, že bohužel v mnohých členských státech dochází ke snižování eh, prostředků na zdravotnictví eh, v rámci hospodářské krize. Co hodla komise udělat proti eh, tomu? Protože pokud někoho nevylečíme včas, tak vlastně to eh, přináší dodatečné náklady. Děkuji, paní komisařko. Děkuji, paní předsedající. Já mohu obecně poznamenat, že se musíme postarat o všechny tyto problémy, ale zároveň musíme pamatovat i na to, že se tady jedná o oblast, za níž odpovídají členské státy. A to musíme respektovat. Já chápu vaši argumentaci, že tím nepředcházíme různým nerovnostem. My se snažíme pomáhat členským státům, aby si vzájemně situaci harmonizovali. Tedy naší prioritou je pomáhat členským státům, tak aby mohli lépe spolupracovat, snižovat eh, tyto nerovnosti. A další věc, kterou můžeme, ke které můžeme přistoupit, je posílit eh, korporátní odpovědnost, firmní odpovědnost. To už je iniciativa komise u farmaceutických společností. Tady pan Chudis se ptal a já k tomu mohu odpovědět. Jakmile bude směrnice platnosti, vstoupí v platnost, tak poskytneme jasný právní rámec pro eh, proplácení přeshraniční zdravotní péče. A díky tomu budeme snižovat eh, nerovnosti u těch států, kde není přístup stejný. Občané se jasně dozvědí, co se proplácí, co se proplácet nebude, když se nechají léčit zahraničí, ale zatím musíme ještě počkat. Omávám se. Děkuji, paní komisařko. Přecházíme k další otázce. Ta je od paní Harkin a je na pana komisaře Tajányho a týká se um, klíčových technologií pro rozvoj. Pane komisaři, máte slovo, jakmile budete připraven. Děkuji, paní předsedající. Pokud jde o klíčové technologie pro rozvoj, tak 30. září 2009 komise přijala sdělení, které se týkalo společné strategie pro tento sektor. V tomto sdělení jsme zdůrazňovali, že přes skvělé výzkumné kapacity v oblasti klíčových technologií se nám nedaří dosáhnout přiměřených úspěchů, když jde o přeměnu výsledků výzkumu ve skutečné produkty a služby. Myslím si, že je důležité definovat strategii, která se bude snažit o rozšíření těchto klíčových technologií v evropském průmyslu. Tento postoj byl zdůrazněn také ve vlajkových iniciativách komise, především pokud je o průmyslovou politiku, o digitální strategii pro Evropu a tak dále. Po přijetí tohoto sdělení komise v červnu, v červenci minulého roku vytvořila expertní skupinu na vysoké úrovni, která se zabývala základními technologiemi, těmito tedy klíčovými technologiemi pro rozvoj. Pracovní skupina začala pracovat eh, pod vedením tří komisařů, paní Cruz eh, a paní komisařky Quinn a také mne. Skupina měla mandát na jeden rok, aby předložila doporučení ohledně politických opatření na podporu průmyslového uplatnění klíčových technologií pro rozvoj v Evropě. Tato skupina se skládá ze 27 zástupců ze zprávy členských států, ze sektoru výzkumníků, Evropské investiční banky, ze sektoru klíčových technologií pro rozvoj a ze Združení malých a středních podniků. V únoru tohoto roku skupina předložila předběžný návrh, který vyjmenovává hlavní výzvy, pokud jde o komercializaci klíčových technologií pro rozvoj v Evropě a první pracovní dokument je k nahlédnutí na webových stránkách DG Enterprise. A závěrečný výstup eh, této pracovní skupiny bude prezentován komisi v červenci tohoto roku. Tato zpráva bude důležitým příspěvkem k úvahám komise nad strategickým rámcem, který by sdružil podpůrné rámce pro výzkum a inovaci. Klíčové technologie pro rozvoj mají zásadní význam pro naše hospodářství, protože jsou skutečnými nástroji umožňujícími vznik nových produktů a služeb které jsou základem naší právní základny. Mohli bychom říci, že se jedná o naši třetí průmyslovou revoluci. A kdo bude schopen používat v Evropě tyto technologie, tak ten bude schopen také zvýšit konkurenceschopnost našeho průmyslu a bude stát v čele pokud jde o zavádění nízkouhlíkové ekonomiky založené na znalostech. Když nevyužijeme těchto technologií, znamená to, že Evropa přijde o své prvenství v sektorech, kde je silná a přijde o inovativní kapacity v oblastech, které jsou strategické pro naši Unii. Zároveň tyto technologie nabízejí velký tržní potenciál pro růst. Chci uvést několik čísel, které jsou opravdu symbolické. Podle našeho hodnocení globální obrat je 950 až 100 1100 miliard euro. A roční růst je 5 až 45 takže je to opravdu obrovská možnost. Všechny průmyslové ekonomiky se budou zaměřovat na tyto klíčové technologie a budou na nich stavět svou konkurenceschopnost. Nevyužít této příležitosti by bylo chybou. A komise chce hrát svoji roli, potřebujeme podporu Evropského parlamentu o to více poté, co s Lisabonskou smlouvou vzrostly kompetence Evropského parlamentu a myslím, že to říkám i jako bývalý europoslanec, že tato spolupráce mezi komisí a Evropským parlamentem nám přinese dobré výsledky i v tomto klíčovém sektoru pro konkurenceschopnost a růst evropské ekonomiky. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Teď paní Harkin, doplňující otázku. Já vám děkuji, pane komisaři, za vaši práci, za to, že se snažíte zajistit, abychom byli na úrovni té, toho, čemu říkáme třetí průmyslová revoluce. Ale je tady to údolí smrti, které odděluje myšlenky od jejich uvedení na trh. Velmi často mluvíme o tom, že Evropa přichází o své prvenství při v inovacích Například je to kvůli tomu, že nemáme jednotný patentový systém. A proto se vás chci zeptat, jestli komise řeší tyto překážky. Pane komisaři? Děkuji, paní Harkin, za to, že jste zdůraznila také práci komise a zároveň požádala o větší angažovanost výkonné složky. My očekávám politická doporučení expertní skupiny, jak jsem říkal, než vytvoříme strategii. V tom průběžném pracovním dokumentu expertní skupina navrhuje tři pilíře, jimiž chce překlenout eh, tento rozdíl Každý z těchto pilířů má jednu podmínku, která musí být nutně dodržena, aby se dalo něco dělat. Za prvé se, týká, se to týká inovace a technologického výzkumu. Musíme mít eh, programy, výzkumné programy, které budou více zaměřeny na technologický výzkum a potom zde budou také patenty. Za druhé, demonstrace produktu. My musíme tyto technologické výdobytky přetransformovat do konkurenceschopných výrobků. A proto výzkumné programy Evropské unie musí být prováděny na základě demonstrativních projektů. Za třetí, třetí pilíř je konkurenceschopnost, průmyslová konkurenceschopnost na světové úrovni. Musíme vytvářet nové kapacity, abychom mohli konkurovat na světové úrovni s novými inovativními výrobky, které budou mít také konkurenceschopné ceny. Musíme také tímto způsobem přitahovat investice, ale také lépe pracovat na všech komunitárních programech, které mohou také podpořit tento tak důležitý sektor a snažit se překlenout nedostatky, které existují rozdíly, které existují mezi eh, výzkumem a potom jeho aplikací. To je charakteristické pro celou řadu odvětví produktivní nebo tedy výrobní aktivity Evropské unie. Takže tento přechod od výzkumu do aplikace je problém, který se týká celého průmyslového odvětví. My jsme se tímto zabývali už od začátku. Máme politiku klastru. Politika klastru umožňuje navázat výzkum na průmysl, spojit také univerzity a průmysl a inovace, aby náš průmyslový systém byl konkurenceschopnější. Toto je tedy současný stav, paní Harkin. Budeme i nadále pracovat eh, na této úrovni a všechny návrhy, které dostaneme z Evropského parlamentu, velmi pozorně prostuduji a budu se řídit eh, všemi doporučeními, které dostaneme ze strany vašeho zhromáždění. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Teď eh, přejdeme k další otázce která je od pana Davise a která je určena paní Damanaky. Týká se to rybolovu, takže paní komisařko, až budete hotová, máte slovo. Děkuji. Když mí spolupracovníci začali připravovat reformu oblasti rybolovu, tak si udělali přehled o možných variantách reformy. zabývali se obdobím po roce 2013 s tím, že současná situace měla sloužit jako jakési měřítko úspěšnosti všech těch variant. Scéna statut eh, quo zohledňuje nové dlouhodobé plány rybolovu, novou regulaci a boj proti nelegálnímu rybolovu. Všechny tyto možnosti jsou, říkají jasně, že pokud nezměníme současný stav, tak do roku 2020 bude udržitelnost stavu ryb eh, nemožná. Co se týče ekologické udržitelnosti, pouze 6 stavu ryb, které byly analyzovány, by mohly být na udržitelné úrovni do roku 2020. To je potřeba porovnat s našimi závazky spočívající v tom, že musíme do roku 2015 dosáhnout těchto udržitelných eh, výnosů rybolovu. Takže v podstatě, pokud něco neuděláme, tak se nám nepodaří tento závazek naplnit. Co se týče eh, ekonomické výkonnosti eh, rybolovných flotiv, pouze některé z nich budou životaschopné, značná část z nich eh, je ztrátová. A co se týče sociální udržitelnosti, tady ten obrázek je stejný. Zaměstnanost bude klesat stejným tempem jako dosud. Platy zůstanou nízké, což znamená, že zaměstnání, rybářské zaměstnání je neatraktivní pro mladé uchazeče. Takže status quo rozhodně není jednou z těchto možností. Musíme tu současnou situaci změnit. Děkuji vám, paní komisařko. Pan Davies eh, má dvě doplňující otázky a potom paní komisařka na obě odpoví. Děkuji vám, paní předsedající, paní komisařka. Popsala velmi pesimistický obrázek, který když pokračovat stejným způsobem, tak ty vyhlídky nejsou příliš nadějné protože eh, zmizí pracovní příležitosti, nebudou tady ryby, ale není tomu tak, že eh, je to lepší než ostatní alternativy, eh, vzhledem tomu, že nemáme vědecké poznatky o 50% ryb. Víme, že docházelo k nadměrnému výlovu ryb a ta současná situace je velmi křehká a myslím, paní komisařko, že nelze vyloučit možnost, že pokud budeme pokračovat současným způsobem, tak eh, celá řada druhů ryb eh, nebude schopna obnovovat své stavy. Paní Matera a pan Kelly mají doplňující otázky. Paní Matera první. Děkuji, paní předsedkyně, že jste mě znovu dala slovo. Souhlasím s kolegy, že si děláme starosti o stavy ryb ve Středomoří a také třeba chránit mořské systémy, ale ve světle socioekonomických problémů námořních a mořských aktivit, především některých mořských komunit, souvislosti s přísností komunitární normy bych se ráda zeptala, zda komise chce najít okamžitá a vyvážená řešení, aby se zároveň chránily jak ekosystémy, tak i množství evropských občanů, kteří pracují v tomto odvětví. Děkuji. Pan Kelly? Komisařka popsala velmi deprimující situaci Dále také o eh, vyhazované eh, ryby. Výměty tedy eh, chce paní komisařka zvážit možnost zavádění nových technologií, které by mohly zabránit nebo omezit přinejmenším tyto výměty. Děkuji, paní komisařko. Pokud budeme pokračovat tak jako dosud, tak musíme vzít úvahu eh, možnost, že dojde k zmizení některých eh, druhů ryb. Ta situace je velmi křehká, jak jste uváděl. A v extrémních případech ty důsledky by mohly být velmi špatné. A proto eh, chceme zkoumat, eh, jaká cesta by byla nejlepší, abychom zajistili udržitelnost stavu a také socioekonomický dopad eh, této reformy. Dovolte mi, abych prohlásila jasně, že nedáváme přednost ochraně životního prostředí před ochranou stavu ryb ale nám jde také o rybáře a příští generaci rybářů. Upřímně řečeno, když nebudeme mít ryby, tak ani rybáři nebudou mít co dělat a co lovit. Ať už ve Středomoří nebo někde jinde. Takže, abychom zajistili budoucnost pro rybáře, musíme reformovat i celý systém Rebalovu, Máme dobré informace, myslím, že by se nám mělo podařit zajistit živobytí pro rybáře. Co se týče těch nových technologií, tak velmi rádi zvážíme jakékoliv nové inovativní zařaz, zařízení, které by vedlo k menším ztrátám. A máme také nový dotační systém, který je velmi štědrý přes probíhající krizi, který by eh, měl umožnit eh, investice do tohoto nového zařízení. Takže my vítáme jakékoliv iniciativy v této oblasti, které by mohly vést ke zlepšení efektivity rybolovu. A obecně bych chtěla zopakovat, že současný stav není eh, <clears throat> ráno možností, protože nezajistí udržitelnost stavu ryba, nezajistí živobytí pro naše rybáře. A proto musíme tuto reformu provést. Děkuji, paní komisařko. Další otázka od pana Higginse se týká navrhovaného na zákazu odstraňování žraločích ploutví. Paní komisařko. Thank you. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedající. Já bych ráda poděkovala panu Higginsovi za jeho otázku, protože to mě dává příležitost poinformovat eh, nebo poskytnout informace této sněmovně o zákazu odstraňování žralcích sloupí. Ten už je v platnosti od roku 2003 a týká se plavidel, které loví kdekoliv a všech voz, plavidel v unijních vodách. Takže vždy se ten zákaz uplatňuje. Ovšem, současná právní úprava při, připouští, a to je její slabina, za určitých podmínek zpracovávat ryby na palubě a povinně se musí zachovat všechny eh, žraločí karkasy. A v tady, v této oblasti jsme měli problémy eh, v tom odstraňování plotví. Tedy v únoru 2009 jsme přišli s návrhem a od eh, té doby už jsme přistoupili k několika opatřením, aktivně spolupracujeme s regionálními organizacemi, abychom měli efektivní řízení u těch nejzranitelnějších druhů eh, žraloků a abychom předcházeli zneužívání toho té situace. Tedy máme problémy, když se zabýváme tou situací a chceme provést veřejnou konzultaci. Tady ona už vlastně několik měsíců běží a konzultační dokumenty předkládají tři možné scénáře a odborníci po celém světě se jimi zabývají v zájmu dosažení plné kontroly. Mnoho zainteresovaných stran, rovněž nevládních organizací, eh, manažerů, veřejnost nám zaslalo své připomínky. A chci vás ujistit, že otázku ochrany žraloků beru velice vážně a sama jsem si osobně přece vzala, že všechny tyto příspěvky sama budu studovat a pak připravíme analýzu dopadů, o které víte, je potřebná, než tu úpravu pozměníme a Mým úmyslem je, aby vše bylo přijato v nové verzi co nejdříve a chci vás informovat, že je to pro mě prioritní úkol, tak abychom opravdu nepřicházeli o čas. Zároveň ráda dodávám, že komise už přistoupila k celé řadě opatření, aby zajistila udržitelné řízení populace žraloků, kromě zákazu odstraňování ploutví. Máme akční plán a od té doby už eh, jsme při sobě v řadě opatření. Eh, různé typy žraloku, například bílý žralok a tak dále, v některých eh, vodách jsou zakázány a nesmí se lovit ani žraloci v hlubokých vodách a je k tomu úprava sítí přicházíme s návrhem vědecky zdůvodněné kvóty. E, to vyjednávání v radě bylo tvrdé a mohu vám říci, že to nebylo jednoduché. Na konci se však povedlo dosáhnout úspěchu a máme udržitelný návrh pro tento rok a doufám, že i do budoucna pro příští rok. Děkuji, děkuji paní komisařko. Pan Higgins, pan Crowley poté a pak pan Davis s doplňujícími otázkami. Děkuji, děkuji rovněž paní komisařce. Je to barbarství, že se žralokům odstraňují ploutve. Víme, že se e, to děje, toto barbarství, že se žraloci vracejí do moře, mělo by se to zakázat. A e, i když paní komisařka odkazuje na to nařízení z roku 2003, ono nefunguje. Ano, já chápu, že je to těžké, ale musíme mít eh, účinnou regulaci, aby tato praxe opravdu byla vymícena. My totiž hovoříme o nebezpečí, že všichni žraloci budou absolutně zlikvidováni. V roce 2009 26 až 72 milionů eh, žraločích plotví vstupuje do obratu a obchoduje se s nimi. To je barbarství, mělo by se proti tomu zakročit, mělo by se to navždy zakázat a my musíme být tím, který povede tento boj. Děkuji, pan Crowley. Děkuji, paní předsedající. Chci poděkovat paní komisařce za její odpověď. Ve světle skutečnosti, že um, už se v roce 2003 zakázalo uh, lovení žraloku, můžeme se podívat na analogii v oblasti makrel. Uh, E, v Evropské unii. Máme dohodu na celoevropské úrovni a rovněž na úrovni Evropské hospodářské oblasti, že se přizpůsobí e, výlov makrol a víme, že farolské oslovy, ostrovy a Island už omezili výlov o 155 tun, 150 tisíc tun a už e, se to pozitivně odrazilo, takže tady by se měl uvažovat o sankcích. Děkuji, pan Davis. Eh, tady nám eh, lvy mizí z Afriky a z moří nám mizí žraloci. Ano, já mohu, nemohu než chválit paní komisařku za její snahy, ale tady bohužel existuje obrovský trh, zejména je zájem v Ázii o žralčí plodvy a je to vysoce výdělečný obchod a jediným způsobem, jak můžeme zajistit eh, ochranu žraloku a dohled, je, že žraločí ploutvy vždy budou součástí žraloka a i žraločích karkasů a doufám, že i to bude součástí právní úpravy. Paní komisařko, souhlasím s kolegy poslanci, že přesto, že ten zákaz je platný, situace uspokojivá není. Plně s vámi souhlasím. Víme, jak vypadá situace v praxi, víme, jak to funguje a jsme si vědomi i toho, že je to velice výnosný obchod, je to výnosné obětví. Musíme však eh, přistupovat eh, k opatřením, jež budou v souladu s naším právním rámcem. Já to vysvětlím. Problém spočívá v tom, že v současné době se v odvětví může vyloďovat eh, ploutvy mohou být vyloďovány v jiném přístavu než eh, karkasy, než zbytek žraloka. Tedy může se například v Ázii prodávat, eh, mohou se prodávat ploutve a v jiných eh, přístavech ostatní části žraločího karkasu. My si uvědomujeme, že to je slabina této právní úpravy a chceme s tím něco dělat. Proto na tom pracujeme. Tedy moje odpověď zní, budeme mít velice ctižádostivý návrh. Přijdeme s ním do konce letošního roku, doufám. Bude to nový právní nástroj, který se bude týkat eh, osaňování zbrodví a budou tam v té oblasti i konkrétní výsledky, tak abychom si jednou a provždy s tou situací nějak poradili. A když hovoříte o analogii v oblasti makrel, tady nemohu než poznamenat, že v té oblasti se Evropská unie vynasnažila udělat maximum. A tady musím říci, že už je to na členských státech. Členské státy výborně spolupracují, naši rybáři, naše odvětví muselo mnohé obětovat, abychom udrželi populaci makrel na udržitelné úrovni. Proto jsme velice rozčílení, když si Farovské ostrovy a Island unilaterálně zvýšili své vody své kvóty. To nemůžeme akceptovat. Nyní pracujeme, naše služby spolupracují s panem Deguchtem, tedy v oblasti obchodu, a budeme mít legislativní návrh, jakým způsobem můžeme takto zasáhnout proti takovýmto zemím. Už máme určité prostředky, ale zatím ty právní zbraně, které máme k dispozici, se týkají pouze čerstvých ryb, čerstvých makrel, nikoli už zpracovaných rybích produktů, zejména rybího oleje a rybí moučky, což jsou přesně ty produkty, které mají Farovské ostrovy a Island a které vyvážejí. Musíme tady jednat produktivně a já vás chci ujistit, že komise udělá maximum pro to, aby v další rybářské sezóně už e, udržitelné populace makrel byly chráněny. Děkuji, paní komisařko. Přecházíme e, k otázce pana místopředsedy Kracera, která se týká nové e, paní Kracer, tedy paní komisařko, máte slovo. Ráda bych poděkovala paní Krace za její otázku, protože nám dává příležitost zabývat se touto velmi složitou situací ve Středomoří. A já bych ráda informovala parlament, že komise nedávno přijala sdělení o partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu v Jižním Středomoří. Toto sdělení vyjmenovává celou řadu návrhů, jak řešit výzvy v tomto regionu. Jak víte, Nedávný vývoj svědčí o tom, že je zde velmi obtížná situace, velmi křehká, která vyvolává znepokojení. Paní předsedkyně, ráda bych řekla, že my, komise, jsme velmi spokojeni s tím, že tato iniciativa komise se dočkala všeobecného schválení. Toto sdělení bylo velmi pozitivně přijato všemi členskými státy i parlamentem, tedy doufám. Rada tedy vysvětlím několik eh, kroků, které byly podniknuty pokud jde o cíl vytvořit tuto novou námořní strategii pro Středomoří. Ze všeho nejdříve bych se ráda zmínila o integrované námořní politice. Už jsme vytvořili pracovní skupinu pro integrovanou námořní politiku. Spolupracují zde i pobřežní státy a regionální úmluvy. Je to horizontální fórum všech činností spojených s mořem, spolupráci a také financování v tomto regionu. V rámci této iniciativy máme také první projekt technické pomoci, který byl zahájen v rámci evropské politiky sousedství a týká se tedy nové integrované námořní politiky pro Středomoří. Ráda bych informovala parlament také o své iniciativě, spustila jsem společný projekt spolupráce ve Středomoří spolu s Mezinárodní námořní organizací a Evropskou investiční bankou. Doufám, že tato iniciativa bude plodná. Opravdu na ní velmi spoléhám a vymezíme zacílené akce, pokud jde o školení pracovníků v oblasti aktivit na moři což je velmi důležité pro eh, středomořskou oblast. Máme zde také integrovaný námořní dohled. A pokud jde o námořní tematiku, tak si myslím, že je velmi důležité zapojit do toho také soukromý sektor. A v této oblasti máme také své iniciativy. Komise chce také podpořil fórum eh, středomořského pobřeží, které by spojovalo všechny středomorské země. Chceme také eh, posílit své aktivity, pokud jde o kontrolu rybolovu, školení a také spolupráci všech organizací. Pokud jde o klimatické změny a životní prostředí, tak komise nyní pracuje s členskými státy na dosažení dobrého statutu nebo dobrého stavu životního prostředí této oblasti do roku 2020 a na regionální úrovni EU a členské státy spolupracují v rámci barcelonské úmluvy se středomořskými partnerskými zeměmi, aby se podporovala prevence a řešení znečištění. Pokud jde o migraci, a pozorujeme tedy tento vývoj v regionu, tak komise je zavázána k tomu, že bude podporovat eh, sousední země, které čelí těmto tlakům a že mobilizuje finanční podporu. Nyní se snažíme identifikovat eh, možné zdroje v rámci fondu pro vnější hranice a možná také uprchlického fondu, abychom eh, mohli financovat tyto projekty pro rok 2011. Pokud jde o dohled nad vnějšími hranicemi, tak komise v neustálém kontextu kontaktu s Frontexem, který zahájil 11 společných operací, aby se kontrolovaly vnější hranice v tomto regionu. Frontex plus Europol také začal připravovat zacílené hodnocení rizik, aby se zjistilo, jakým způsobem mohou této politické situace zneužít různé zločinecké organizace, aby bylo možno monitorovat migrační toky. Děkuji. Mám zde také doplňující otázku od paní Kratce. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste se zmínila o nových projektech a o hlavních směrech komise a také o svém osobním angažmá, pokud jde o situaci, která v současné době vládne ve Středomoří. Ale mám pro vás ještě následující otázku. Jak hodnotíte projekty, které se týkají znečištění a také transferu energií a jakým způsobem jsou tyto projekty začleněny do námořní politiky a jaká je přidaná hodnota, kterou očekáváte od těchto programů a projektů? o této nové politice, politiky, o které jste se zmínila. Mám zde ještě další otázku od pany Laví a nevím, jestli pan Weigl chce položit také otázku. Yes, okay, well, first Mr. Lav... Nejdříve tedy pan Lavia a potom pan Weigl. Pane Lavio, prosím. Paní komisařko, v rámci nové námořní politiky pro rybolov, v tom rámci, který jste právě načrtla, pokud jde o situaci jeho nebo oblastí, nebo tedy zemí na jih od středozemního moře. Myslíte si, že přeshraniční spolupráce může v rámci politiky soudržnosti řešit tuto otázku, aby přeshraniční politika a rybolovná politika společně našly řešení, které umožní obnovit populace ryb ve středozemním moři a usnadní také oživení této ekonomické aktivity. Pan Weigl, já bych se rád zeptal paní komisařky na to, že celá řada evropských členských států se snaží převést své problémy s rivolobem na země, které právně neexistují. Mám na mysli západní Saharu. Komise získala mandát, aby začala vyjednávat s Marokem o dohodě v oblasti rybolovu. A mě nyní zajímá, jaké záruky máme, že peníze, které dostáváme na základě této dohody, budou využity ve prospěch eh, lidu západní Sahary a nejen proto, aby se uspokojily potřeby evropských rybářů. Děkuji. Děkuji, ráda bych souhlasila s paní Krace, že možnost eh, znečištění kvůli energetického transferu do Středomoří, to je opravdu veliké riziko. Protože, jak jistě chápeme, Středomoří nebo středozemní moře je nám blízké a nemůžeme nést toto břemeno, tuto zátěž rizika znečištění. Takže teď musíme posílit spolupráci komise s členskými státy. Já bych ráda řekla paní Krace, že komisař Potočník a já příští týden navštívíme Řecko a budeme se zabývat také naší reakcí na znečištění Středozemního moře. Ráda bych vás také informovala o tom, že středomorské země by mohly také lépe předcházet znečištění z lodí tím, že by se zapojili do systému satelitního dohledu, satelitního monitoringu Máme tyto systémy a v současné době budeme podporovat eh, naše státy, které leží u Středozemního moře, aby se zapojily do těchto systémů a předcházeli znečištění z lodí. Chci říci, že podpoříme nejen naše členské státy, ale také naše sousedy. Prostřednictvím diskuzí a spolupráce, abychom dosáhli tohoto cíle. Pokud jde o spolupráci, o regionální spolupráci, tak zde bych ráda odpověděla, že ano, zahájíme určité iniciativy v této oblasti a máme hodně iniciativ v rámci GFCM, což je obecný e, výbor pro rybolov ve středomořské oblasti a také pracujeme na nové námořní strategii eh, v jaderské a jonské oblasti. A pracujeme teď s vládami členských států u Jaderského a Jonského moře, Itálie, Slovinsko, Řecko, ale mám na mysli také další sousedy na všechny sousedy, Chorvatsko, Černá hora, Albánie, prostě všichni. A snažíme se vytvořit námořní strategii spolupráce pro tyto regiony. Ráda bych zdůraznila, že to bude skutečná příležitost pro Fond soudržnosti, jak už zde říkali poslanci. A poslední poznámka k západní Sahaře. Mohu vám říci, že ano, Velmi nás nepokojuje otázka práva skutečných příjemců na využití těchto peněz, které dáváme Maroku v rámci této dohody o rybolovu. A proto jsme požádali marockou vládu, aby nám poskytla údaje nejen o implementaci dohody obecně, ale také o regionálním přístupu k této dohodě a také o způsobu, jakým distribuují tyto peníze mezi různé regiony v Maroku. Mohu vám říci, že obnovíme protokol pro další přechodné období jednoho roku, pouze abychom zjistili, zda můžeme takto pokračovat nebo ne. Tímto způsobem postupujeme velmi opatrně, jdeme tímto směrem. Děkuji vám, paní komisařko, děkuji vám za účast na dnešní rozpravě a teď se dostáváme k otázkám určené paní komisařce Gegen Quinn a první z těch otázek pochází od pana Papa Nikolause a týká se vzdělávání výzkumných pracovníků a hodnocení univerzit v rámci stěžení iniciativy týkající se inovací. Takže paní komisařko, máte slovo. on the 3% R&D intensity target. Evropské unie máme stanoveny cíle pro investice do vědy a výzkumu, tak abychom podpořili inteligentní hospodářský růst. Máme také hodnotící tabulky, které ukazují, že Evropa zastává za Spojenými státy a Japonskem, zatímco nás dohání Čína a Brazílie. <clears throat> Tento cíl by nám měl pomoci dohnat ztracený náskok a proto by si podobné cíle měly zavést také eh, členské země v oblasti eh, investic do vědy a výzkumu, aby tím reflektovali strukturu svých ekonomik. V loňském roce jsme vedli bilaterální dialog. V důsledku toho je všechny členské státy eh, zavedly tyto cíle a ty měly by finalizovat plány na jejich provedení do konce roku 2011. Evropská komise připravila přehled o těchto cílech, které jsou obecně velmi ambiciozní, tak, aby mohl začít nový cyklus koordinace v této oblasti. Politiky v oblasti vědy a výzkumu by měly vést k identifikaci ehm, hlavních eh, nedostatků eh, s tím, že bude potřeba identifikovat nové zdroje financování. Pokud ehm, tento cíl 3% má být splněn, tak by eh, potřeba investovat do inovací, potřeba vytvořit více než milion nových ehm, míst pro výzkumné pracovníky do roku 2020. Počet nových výzkumných pracovníků je významně vyšší, eh, nebo musí být ještě vyšší vzhledem k tomu, že mnoho zastávajících eh, brzy odejde do důchodu. Tyto změny by měly vést ke výhodám pro celou společnost. Mezinárodní srovnávací tabulky jsou ukazatelem, které umožňují měřit výkon Evropy ve srovnání s ostatními. To ukazatele jsou počet eh, eh, absolventů doktorantského studia na tisíc obyvatel, dále je to počet vědeckých publikací v těch deseti procentech nejvýznamnějších vědeckých publikací na světě. Spojené státy zlepšily své postavení v těchto mezinárodních tabulkách a mají více než čtvrtinový náskok nad Evropou. Po předložení studie Evropská komise eh, vytvoří nový paní předsedající přerušuje paní komisařku s tím, že tlumočníci nejsou schopni tlumočit eh, tento rychle čtený projev, kde byste mohla paní komisařko zpomalit. V červnu budou k dispozici výsledky studie proveditelnosti a na základě toho komise eh, vytvoří vlastní systém mezinárodního srovnání pro měření výkonu eh, vysokých škol, které se podílejí na výzkumu. Jde také o inovace, vzdělávání, regionální spolupráci a mezinárodní spolupráci. Multidimenzální povaha těchto srovnacích tabulek by měla umožnit studentům a univerzitám samotným si zvolit ukazatele, které nejvíce zajímají, tak aby <clears throat> mohli sestavit hodnotící systém, který jim bude nejvíce vyhovovat. Děkuji. Pan Papa má doplňující otázku. Paní eh, komisařko, děkuji vám za vaši odpověď. Já bych vám chtěl pouze připomenout, že přibližně před osmi lety, v roce 2003, jsme říkali podobné věci v rámci Lisabonské strategie, tedy že se budeme zaměřovat na inovace, na vědu a výzkum, abychom byli v Evropě konkurenceschopnější. Já vím, že vy v komisi pracujete již dlouhou eh, dobu a proto určitě budete schopni odpovědět na následující otázku. Myslíte si, že se nám nyní podaří splnit tyto cíle a že ten výsledek bude jiný než to naprosté selhání u Lisabonské strategie? Pan Kelly má otázku. Děkuji, já jsem eh, eh, si pečlivě vyslechl paní komisařku. A chci se zeptat, jestli je spokojená s tím, že evropské invest, instituce mají dostatek kapacit pro to, aby eh, zlepšili svou výkonnost v mezinárodním srovnání a jsou připraveny spolupracovat eh, navzájem, aby zabránili duplikaci v oblasti vědy a výzkumu. Paní komisařko, eh, co se změnilo v porovnání s minulostí, je následující. V první řadě je to to, že Věda a výzkum jsou teď v jádru evropské politiky. Máme závazek nejenom komise členských států a parlamentu, ale eh, máme závazky také Evropské hrady. Máme také velmi přísný monitorovací systém, který budeme velmi pečlivě provádět. Máme celou řadu různých cílů, které mají na starosti mý kolegové. Ten bude pravidelně monitorován, abychom sledovali, k jakým změnám a zlepšením došlo a jaké jsou výsledky. Pokud ty výsledky nebudou uspokojivé, tak proč tomu tak není? A každý rok eh, chceme uspořádat konferenci o inovacích, v rámci níž se s partnery chceme podívat na dosažený pokrok. Takže ten velmi přísný monitoring eh, je velkou změnou vůči minulosti. A pravděpodobně eh, jeho nedostatky minulosti znamenaly, že Lisabonská strategie nebyla úspěšná. Kromě toho členské státy budou muset velmi přesně popsat eh, své cíle a jak eh, chtějí těchto cílů dosáhnout. To je podle mě významné zlepšení v porovnání s minulostí. Co se týče modernizace univerzit, to je velká otázka, se kterými se potýkají všechny členské země. Nestačí, aby <clears throat> eh, na těch nejlepších místech byla, byly jedna nebo dvě univerzity, eh, ale aby všechny univerzity poskytovaly výborné vzdělání a vědu a výzkum. Je potřeba se vyhnout duplikacím. Není možné, aby všechny univerzity měly eh, fakulty, které se budou specializovat eh, na nějakou konkrétní oblast, aby ty fakulty nabízely špičkové vzdělání, to určitě není možné. To, co ale dělá komisařka Vasilius si velmi usilovně, je to, že se snaží českým státům vysvětlit, že nemůžeme pokračovat v minulých politikách, že musíme změnit, že se musíme rozhodnout, na které oblasti se budeme specializovat, tak, aby vznikla centra excelentnosti, a abychom mohli spustit skutečný modernizační program pro naše univerzity v celé Evropské unii. Děkuji vám, paní komisařko. Teď se dostáváme k otázce pana Surkalase, které se týkají minimální kontroly a vysokých početky provádění sedmého rámcového programu pro výzkum. Paní komisařko, děkuji. Tentokrát se pokusím číst a zohlednit i tlumočníky. Podmínka, jež umožní eh, provádění kontroly ex post, je mít dostatečný počet požadavku na proplacení nákladů ze strany těch eh, konečných eh, beneficientů. Sedmý rámcový program byl od roku 2007 až 2014 a tam se podává vše až 18 měsíců po rozjetí projektu. Výsledkem toho je, že e, počet auditovaných e, požadavků na proplacení se objevil až v roce 2010. E, kromě toho celá strategie Komise vůči vědě a výzkumu se snaží zajistit legální utrácení projekt prostředků v průběhu celého období trvání programu. V prosinci loňského roku uzavřela komise 345 auditů v rámci sedmého rámcového programu, eh, které pokryly přes 400 eh, konečných eh, odběratelů. Tam jsme zjistili, že 4,42 milionů eur bylo chybových a měli jsme tam 88,663 um, mm, příspěvků. Výzkumné programy jsou implementovány zejména prostřednictvím subvencí o sdílení nákladů a na základě reálných eh, nákladů. Problém je, že často eh, si eh, podávají výzkumníci i náklady, jež tam nepatří a často nemají správnou e, praxi, zejména požadavek konečných e, beneficientů vše přidělit různým e, projektům a zároveň do toho nezahrnovat položky, jež nespadají, nesplňují kritéria. My jsme přišli s možností zjednodušení pravidel a procedur, vyjasnění takových eh, postupů může snížit chybovost a může zvýšit jistotu eh, správného využívání prostředků. Rovněž to může zvýšit účast výzkumníků na programech a lepší dosahování cílů v této oblasti. Po celkové shodě k celé řadě záležitostí, které mohou zlepšit fungování toho rámcového programu 20. ledna. Komise přistoupila ke krátkodobým eh, zjednodušovacím úkonům, které budou i eh, retroaktivně uplatňovány u sedmého rámcového programu. Děkuji. Cukali. Děkuji, paní komisařko. Jsem ráda za vyčerpávající odpověď, nicméně i nadále. Vidím, že se vzorkem žádná celá 4 desetina, desetiny procenta zde máme prvky, které se vztahují pouze tedy na 4% rozpočtu, více než 2 miliony euro. Doufám, že tento model není lineární a když zde budou 4% kontroly, tak eh, zde budeme mít eh, lepší poměr. Vím, že je velmi těžké požadovat na jedné straně zjednodušení postupu na řízení sedmého rámcového programu a naplánovat také zjednodušení osmého rámcového programu, když zároveň požadujeme podrobnější kontroly. Může to vypadat, že je to protichůdné, ale není to protichůdné. Nás všechny zajímá výzkum a víme, že Evropa může být zachráněna pouze výzkumem. Paní komisařko. Ano, opravdu naším cílem musí být vše zjednodušit tak, aby zainteresované strany z toho měly lepší prospěch a zároveň zajistit, aby eh, ti, jež se o prostředky ucházejí, mohli uplatňovat obvyklou praxi u osobních nákladů, čemuž se vyhneme dvěma souběžným systémům zúčtování, které museli posud provozovat. Samozřejmě, čím je něco složitější, tím je větší riziko chyb. Eh, na konci musíme přece jen akceptovat, a myslím, že všichni se v tom shodneme, že eh, Vědecké pracovníky nezajímá zneužívání unijních fondů. Oni opravdu chtějí eh, se zabývat svým vědním oborem. Chtějí přicházet s inovacemi, které prospějí jejich zemi a i celému světu v konečném důsledku. Tak opravdu jim to musíme co nejvíce zjednodušit. Děkuji, paní komisařko. Ještě chci vysvětlit těm, jež čekají, že se e, s omluvou musí zde e, konstatovat, že další otázka už bude poslední. To je otázka paní Tykau, protože čeká ještě paní e, Potočník. Je tady paní Balsitis jménem paní Tykau a týká se to účasti malých středních podniků na výzkumu a inovacích v EU. Paní předsedající, komise je zcela zasvěcena financování malých středních podniků a jejich účasti na výzkumu a tom chceme pomoct, aby i oni přinášeli inovace na trh. Je to pro komisi prioritou, tak jak jsme řekli eh, ve svém sdělení eh, ze 6. října loňského roku. Eh, v červnu eh, roku 2008 i v přehledu eh, Small Business Act, který se objevil v únoru letošního roku. Kromě toho zelená kniha, která se týká jak výzev, tak příležitostí a osmého rámcového programu, hovoří o klíčových otázkách pro budoucnost eh, evropského výzkumu a jeho podpory, včetně konkrétních záležitostí, toho, jak lépe pomáhat malým středním podnikům a naplňovat cíle rámcového programu. Totiž jde nám o to, aby účast na unijních programech byla jednodušší a atraktivnější právě pro MSP. Do budoucna tedy to, co musíme zvážit, je jediné kontaktní místo, společná eh, informatická platforma, zjednodušená pravidla, eh, vše, co se bude týkat celého inovačního řetězce a zjednodušené postupy pro ucházení se o prostředky. Po eh, této studii komise přijme nová opatření a přijde s návrhem do konce tohoto roku. Už v sedmém rámcovém programu jsme zavedli pracovní programy a celou řadu opatření, které jsou zaměřena konkrétně na MSP a na jejich rozpočty. Eh, eh, účast MSP by měl vzrůst od 14% k více než 15%. Oni potřebují podporu, malí podnikatele přímo na Prahu jejich podniku a my chceme působit v rámci sítí Enterprise Europe, v rámci podnikatelských združení, eh, komor, eh, združení řemeslníků a regionálních eh, podnikatelských agentur. Kromě toho máme dohodnuté různé doporučení, manuály a máme pomáhat MSP zvyšovat jejich osvětu, pomáhat v účasti na programech, rovněž toho, aby mohli působit společně s výzkumníky a chceme provádět i konzultace týkající se účastní na jádrových programech. Už několik set MSP byly, bylo schopno přijít s návrhy v rámci sedmého rámcového programu. Děkuji, paní komisařko, pan eh, Balcitis. Děkuji, paní komisařko, za vaši odpověď. Malé střední podniky čelí mnohým problémům, zejména eh, v současné situaci hospodářské krize. Musíme se ujistit, aby spolufinancování nezabředlo do přespřílišné byrokracie. Má komise plány, propracovat zjednodušenou sadu pravidel, která povede ke zvýšenému účast, k zvýšené účasti malých středních podniků ve výzkumných programech. Má komise v úmyslu eh, vyhradit 30 eh, eh, finančních prostředků pro výzkum přímo pro malé střední podniky? My jsme přijali tři konkrétní opatření 24. ledna letošního roku, které mají bezprostřední dopad na řízení eh, dotací a jejich směrování k MSP. A eh, vše opakovaně slyšíme ze strany účastníků, potenciálních účastníků FP7. Za prvé, výdaje na personál už budou povoleny, jinak ti, kteří neměli formálně registrované platy, to se jim nyní může eh, proplatit, eh, tam bude jednotná eh, sazba a rovněž celá komise se bude angažovat, aby se odstranili inkonzistence, tedy nedůslednosti. Chceme mít takovou elektronickou výukovou platformu přímo pro MSE, ta bude zprovozněna už letos, abychom právě ještě více zjednodušili přístup MSP k výzkumným programům. Rovněž výsledky um, se mají dostavit tím, že bude zdarma proškolování, komunikační fórum. Doufám tedy, že celý tento balíček významným způsobem zlepší pozici MSP a rovněž naplňování společného strategického rámce. A já si myslím, že tam ještě se objeví nové eh, konstruktivní nápady, co jim ještě může pomoci. Děkuji. Děkuji vám velice, paní komisařko, za vaši účast. A další otázka ze strany pana Poselta směřuje k panu komisaři Potočníkovi a týká se znečištění ovzduší v německých velkoměstech. Pane komisaři. Paní předsedkyně, vážení poslanci, vážený pane poselte, Směrnice o kvalitě ovzduší eh, nastavuje limitní hodnoty u různých znečišťujících látek s různými lhůtami. Kromě toho, že se snaží prosazovat správnou praxi a i na eh, zasedáních různých for se komise soustředuje i na kontroly, zda tyto limitní hodnoty jsou opravdu naplňovány a dodržovány. Směrnice se už od roku 96 žádá, aby členské státy vyvinuli a implementovali eh, strategie, která obsáhne jak dlouhodobé, tak střednědobé cíle a zejména v situaci, kdy máme riziko, že se budou překračovat hodnoty, zejména u malých částic. Měly by existovat plány, u, jak jednat v situaci, kdy se překročí hodnota a do určitého data se musí k těmto opatřením přistoupit. Mm. Plány o zlepšení kvality ovzduší musí být předány komisi do dvou let ale kompetence a odpovědnost za rozhodování o opatřeních jsou zcela v rukou členských států, což odpovídá v zásadě subsidiarity a uznává to skutečnost, že národní i místní um, orgány jsou v nejlepší situaci v té oblasti, aby um, jednak uh, změřili um, kvalitu ovzduší a jednak patřičným způsobem reagovali na eh, nekvalitní ovzduší. Komise se spíš zaměřuje na to, zda eh, jsou limitní hodnoty dodržovány a už ne tak na to, jakým způsobem. V Německu bylo potvrzeno, že 70 eh, z 80 zón překračuje právě kvalitu ovzduší, porušuje ji a do 11. června musí eh, se s tím vypořádat. Mají plán, který se týká čistoty ovzduší, tam je jasný harmonogram, tam se eh, hovoří o tom, jakým způsobem to bude vyřešeno a právě eh, Mnichov je jednou z těchto zón. My jsme prodloužili lhůtu provedení tak, abych abychom umožnili i krátkodobá opatření, která budou účinná z hlediska kontrol a bylo nutné pozastavit aktivity, jež přispívají k rizikům překračování limitních hodnot. A co se týče NO2, tedy dusičnanu, tam komise čeká, že se to bude týkat rovněž mnohých členských států, stejně jako um, PM. Tam Rovněž počítáme s tím, že místo konce roku 2010 prodloužíme možnost nápravit do roku 2014 a že tím spustíme v mnohých státech tu aktivitu pracovního plánu. A mnoho členských států musí do konce letošního roku předložit údaje za loňský rok. Děkuji, pan posel, děkuji, pane komisaři, za výbornou precizní odpověď. Pouze dvě malé doplňující otázky. Za prvé, vyjasní komise, zda jednotlivé členské státy opravdu postupují podle stejných kritérií nebo měří kvalitu stejným způsobem, nebo tam jsou rozdíly. A za druhé, máte konkrétní návrhy vůči velkoměstům, jakým způsobem by měla snižovat kvalitu ovzduší? Děkuji, pane komisaři. Kritéria platí pro všechna města stejná Nicméně vzhledem některým klimatickým nebo geografickým podmínkám určitá města, jako je například Milán v Itálii, mají těžší úkol, pokud chtějí dosáhnout stejných eh, standardů eh, kvality ovzduší. Ale nám zase jde o to, abychom všem občanům EU zajistili stejnou úroveň ochrany a zdravých podmínek k životu. Samozřejmě, že přihlížíme k regionálním specifičnostem a k místním podmínkám a snažíme se s místními orgány vést dialog. To nám vždy o to, abychom nalezli nějaké řešení. Takže jsme striktní tam, kde je to potřeba a napomocní eh, tam, kde je to nezbytné. A co se týče vaší druhé otázky, myslíme si, že místní orgány znají situace mnohem lépe než my. A proto ověřujeme, jestli bylo dosaženo souladu s normami, ale samozřejmě v našem přístupu uplatňujeme různá opatření. Ta, která jsou možná krátkodobější, a ta, která jsou spíše strukturální. Děkuji vám, pane komisaři. Další otázka je od paní Karnbach a týká se to biodiverzity a strategie. Pane komisaři, děkuji. vážení poslanci. Komise dokončuje eh, strategii pro biologickou rozmanitost. Jde o to, jak řešit ztrátu eh, biologické rozmanitosti EU. Doufáme, že se nám podaří to předložit do konce května. Ještě pořád je to předmětem interní konzultací eh, v rámci komise, takže vám nemohu poskytnout hodně podrobností, ale mohu vás ujistit o tom, že to bude odpovídající reakce na ambiciozní cíle, které stanovila Evropská eh, rada minulý rok a že tím také chceme splnit závazek, který jsme na sebe vzali přijetím umluvy, která byla přijata v Nagoji. Máme tam uvedeno šest cílů eh, v oblasti eh, ztráty biodiverzity, chceme jednak chránit eh, přírodu, chceme investovat do ekologické infrastruktury, do lesnictví, rybolovu, bojovat proti invazivním druhům a obecně přispět eh, k globální eh, biologické rozmanitosti. Zaměříme se na revizi stávající legislativy, a také chceme adekvátně financovat systém Natura 2000. Dále bude nezbytné zvážit, jak ref, nadcházející reforma zemědělství a rybolovu může přispět k naplnění cílu této strategie. Hlavní cíl do roku 2020 spočívá v zastavení ztráty biodiverzity, biodiverzity a já vás mohu ujistit o tom, že tam budou obsažena opatření, která povedou k dosažení tohoto cíle. Takže budeme revidovat eh, směrnici o biotopech, eh, směrnici o ptácích, tak abychom zajistili biotopy pro ohrožené druhy. Co se týče implementace a financování ekologické legislativy v EU obecně, jsme připraveni předložit nové sdělení v průběhu tohoto roku. Cílem není nahrazovat předchozí sdělení, ale spíše vylepšit tím, že se zaměříme na um, obecné struktury a znalostní bázy, eh, od které se odvíjejí příprava nové legislativy. Chceme také připomenout varianty, které jsou k dispozici pro zlepšování kapacit na úrovni EU a také pro zlepšení národních inspekčních systémů. Je potřeba si uvědomit, že právní rámec o inspekcích životního prostředí byl vylepšován v posledních letech, zejména na základě přijetí doporučení zavádějící minimální kritéria pro inspekce v oblasti životního prostředí ve členských zemích. Sdělení se ještě pořád připravuje a jeho přesný obsah eh, ještě nebyl schválen v komisi. Ještě povedeme konsultace také s parlamentem prostřednictvím eh, výboru pro životní prostředí, takže i to se může promítnout do obsahu toho sdělení. Děkuji vám, a říká paní předsedající. Eh, předtím, než dám slovo poslancům, bych chtěla informovat přítomné, že Poslední otázka bude ta následující otázka 428 od pana Čuntise. Děkuji vám, pane komisaři, za vaši podrobnou odpověď. My se těšíme na předložení této nové strategie. A určitě eh, poslanci se k tomu vyjádří. Dovolte mi, abych se zeptal na něco souvisící s eh, umluvou z Nagoje. Mohl byste říci, jak se nám daří provádět rozhodnutí přijaté v Nagoji? Tak eh, co se týče protokolu ABS, eh, jako pokroku jsme tady dosáhli, jaké jsou tady lhuty, chráněné mořské oblasti. I tady jsou vedeny konkrétní cíle v umluvě z Nagoji. Jak se nám daří to plnit? Dále jste se zmiňoval o tom, že bude potřeba zohlednit eh, biodiverzitu i v rámci reformy zemědělské politiky. Ale já se chci ještě zeptat i na další oblasti. Co budete dělat? I tady. A další doplňující otázku má pan Posolt. Pane komisaři, já bych se chtěl zeptat, jestli se zaměříte na otázky spojené s ochranou životního prostředí a ochranu divoce žijících druhů živočichů a rostlin, anebo se zaměřujete i na užitkové rostliny nebo domácí zvířata, jejichž existence může být také ohrožena. A ještě pan Gavandy má doplňující otázku. Co? Já bych chtěl dodat jednu věc. Hovoříme tady o biologické rozmanitosti a jeden z aspektů, který je v této době nejnaléhavější, hlavně ve členském státě, ze které pocházím, je to, jak dosáhnout snížení cílů u evropské legislativy a já bych byl rád, kdyby pan komisař se mohl vyjádřit k tomu, jestli je možná ty cíle sněžit, nebo je potřeba trvat na těch stávajících. Pane komisaři, Děkuji. Nejprve k Nagoji, ABS, tady se ty věci vyvějí velmi dobře, žádný problém mít nebudeme. Máme menší problémy překlady, ale jinak jsme na dobré cestě, už připravujeme příslušnou legislativu a ratifikaci. Chvíli to bude trvat, ale myslím si, že tady Eh, nenastanou nějaké vážnější problémy. Co se týče mořských chráněných oblastí, tady zaostáváme. Vyvíjeme úsilí, ale nedaří se nám to, abychom naplnili ten náš závazek s Nagoji, tak budeme muset zintenzivnit naše úsilí také ohledně Natury 2000. Společná změnská politika a financování Natury já usiluji o to, aby se to projevilo v prvním, ale i ve třetím pilíři. A aby se to eh, projevilo také v reformě společné městské politiky. Řada komisařů eh, podepsala dopis eh, určený Radě ministrů pro životní prostředí, takže tam říkáme, že to je přesně to, o co nám jde. A teď otázka pana Posuta. Systém ochrany Natura 2000 se vztahuje asi na 18 území v Evropě. A potom máme dvě směrnice. Jedna je směrnice o ptácích, druhá je směrnice o biotopech, kde se jasně určuje, kdo přesně má požívat ochrany a na jaké úrovni. Ta legislativa je velmi eh, široká, nestahuje se to pouze na nějaké konkrétně ohrožené druhy. Jde nám o široký systém ochrany. Nicméně řada ohrožených druhů v Evropě je na tom hodně špatně, takže s tím budu muset něco dělat. A k těm cílům ta odpověď je velmi jednoduchá. Rozhodně bychom neměli žádné cíle snižovat, spíše bychom měli řešit eh, vážné otázky spojené s implementací systému Natura 2000. Hlavně půjde o zajištění dostatečných finančních prostředků, což eh, bude možná trošku problém. Děkuji, pane komisaře. nyní poslední otázka od pana Šuntise, která se týká nakládání odpadu v Řecku. Pane komisaři, prosím. Uh, Paní předsedkyně, pane poslanče, nová rámcová směrnice o odpadech stanovila pět kroků. Prevence odpadu je nejlepší možnost, Potom je zde příprava odpadu na nové využití, recyklace a další způsoby využití v energetice. A potom jsou zde také poslední možnosti, což jsou pozemní skládky. Možnosti odklonu zde existují. Nicméně členské státy, které využívají těchto možností, musí poskytnout vysvětlení. Skládky jsou na úplně nejnižším stupni a členské státy to musí považovat za nejhorší možnost pro nakládání s odpady. Vysoká čistota odpadových materiálů, jako je papír a sklo, jsou předpokladem pro používání odpadů jako druhotných surovin. Proto je důležitý tříděný sběr odpadu. To je většinou ta nejlepší možnost, jak sbírat odpad. A proto členské státy musí do roku 2015 zavést sběr, tříděný sběr kovů, papíru, plastu a skla. Členské státy musí samozřejmě tato pravidla přizpůsobit svým specifikům. Pokud jsou dostupné technologie, musí být využity, ale v každém případě třídění odpadu je nejjednodušší způsob, jak získat vysoce kvalitní druhotné suroviny. Řecko čelí velkým problémům, protože zde má nelegální skládky. A jak víte, v roce 2005 bylo odsouzeno Evropským soudním dvorem za vysoký počet těchto nelegálních skládek na svém území. Toto téma zatím ještě nebylo vyřešeno. Nicméně v roce 2010 v prosinci řecké úřady předložily akční plán, podle kterého by všechny tyto skládky měly být zavřeny do konce června tohoto roku. Komise vítá tento plán, včetně budování nových skládek za podmínky, že toto je opravdu nevyhnutelné, že je to poslední možnost, jak vytvořit síť, která bude uspokojovat ty základní požadavky, které budou v souladu s evropskými pravidly. Musí být v souladu se směrnicí o skládkách. To už je pokrok ve srovnání s tím nelegálním skladováním odpadu. Komise samozřejmě vyzývá řecké úřady, aby splnilo svůj slib a dodrželo ten program na vybudování skládek, který je také financován částečně z evropských zdrojů. Řecko však musí jít ještě nad rámec těchto opatření a přestat používat skládky jako hlavní způsob, jak nakládat s odpady a musí se více snažit o recyklaci podle posledních eh, statistik Eurostatu v Řecku 82 procent eh, komunálního odpadu je zpracováváno na skládkách, zatímco evropský průměr je 38 procent. Výkonnost tohoto sektoru je velmi nízká. V Řecku pouze 17 komunálního odpadu je recyklováno. Implementace této směrnice je prioritou jak pro komisi, tak i pro mě osobně. Budeme sledovat národní odpadovou politiku prostřednictvím hodnocení programů členských států, Očekáváme nový aktualizovaný plán Řecka v této oblasti a také monitorujeme implementaci řeckého akčního plánu a procesu uzavírání nelegálních skládek a budování těch nových, které jsou financovány z peněz EU. Chceme také dohlížet na to, aby financované projekty byly v souladu s tím, co je definováno v naší legislativě o odpadech. V případě Řecka je velmi důležité omezit počet skládek a podpořit třídění odpadů a jejich opětovné využívání. Nakládání s odpady by mělo být vnímáno jako příležitost, protože to vytváří podnikatelské příležitosti i pracovní místa všude ve světě a také nám to umožňuje dosáhnout eh, energetické soběstačnosti pomocí uplatňování nejlepších postupů. A rád bych také panu poslanci řekl, že zítra letím do Řecka, kde budu na dvoudenní návštěvě a samozřejmě budeme diskutovat o všech těchto otázkách. Děkuji, pane komisaři, pane Šuntesi. Děkuji, paní předsedkyně. Poslední zmínka pana komisaře mě dává určitou naději. Vzhledem k tomu, že poletíte do Řecka, pane komisaři, tak bych vás rád požádal, abyste navštívil region v blízkosti Aten, který už eh, čtyři měsíce je svědkem eh, nepokojů, kde se místní obyvatelstvo utkává i s policií, jsou zde zranění a je zde vlastně otázka budování těchto skládek, proti které obyvatelstvo protestuje. Jedná se o to nejadekvátnější řešení. Říkáte, že ne. Proč tedy přistupujete na environmentální studie dopadu? oblasti jako ta, kterou navštívíte, špatně spravují své odpady. Jsou zde tyto skládky a pokud nezastavíte tyto ekonomické skandály, protože je zde i spolufinancování ze strany Evropské unie, tak se situace ještě zhorší. A proto vás tedy prosím, abyste se do toho ještě více zapojil, protože situace je opravdu ještě pesimističtější než ta, kterou jste popsal. <laughs> Pane komisaři, tak vidíte ještě jedno pozvání. Jistě. Já pojedu i do míst poblíž Aten, rovněž budu prvním který bude hovořit se třemi výbory eh, parlamentu řeckého a určitě i to téma přijde na třeses, přetřes. Já jsem si vědom, jak je závažná tato problematika. Ještě vám vysvětlím, proč jsme pro a dokonce i spolufinancujeme některé těto skládky, přestože víme, že se jedná o tu nejméně hodnotnou možnost v té hierarchii. První a zásadní věc kterou musíme zvážit, je lidské zdraví a životní prostředí. Takže musíme si zajistit, aby tady ta ochrana byla stoprocentní. A tady vás ujišťuji, že se snažíme hledat ty nejoptimálnější, ta nejoptimálnější východiska, ale někdy se musí pokračovat krok po kroku. Postupně já jsem si prohlédl údaje týkající se všech evropských zemí. A zjistil jsem, že každá země, která seriózně začne třídit odpad, tak eh, ten přechod eh, k vysokému stupni, vysoké míře recyklace a nízké míře skladování ve skládkách je rychlá, takže když už to jednou naskočí ten mechanismus, tak se někdy dá jednat opravdu rychle. Ale v některých situacích opravdu je Eh, ukládání na skládky jedinou eh, možností a nedá se tomu vyhnout. Děkuji eh, panu komisaři. Otázky, na které nezbyl čas, budou zodpovězeny písemně. Ehm, doba vyhrazená opáskám je nyní uzavřena a přerušujeme zasedání do 21 hodin.